Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, chtěl bych tady pozdravit návrat paní Miriady a v každých volbách jsou jediné ztracené bitvy, ty, do kterých se nikdy nepustíme. A dobrý výsledek eh, tohoto volebního klání je, že zůstáváte stále s námi. Děkuji, že jste dnes večer tady. Co se týče pořadu jednání, tak vzhledem k tomu, jak napjaté to má kolega Olbricht, budeme hlasovat o bodu 12 po bodu 8. Pokud nebudou žádné námitky e, vzneseny, tak e, to vnímám tak, že navržený pořad je schválen. Rozhodnutí koordinátorů z 21. listopadu máte ve svých složkách. Pokud nebudou vzneseny námitky, e, tak to beru tak, že tato rozhodnutí jsou schválena. A zároveň bych vám chtěl oznámit dvě významné novinky. Je to pan Vladimír eh, Maňka, eh, který bude za SD eh, zpravodajem rozpočtu a paní Monika Holmajer bude hlavní zpravodajkou pro oddíl 3. A co se týče šancí zvolení pana Maňky a paní Holmajer, tak se domnívám, že to je dobré Eh, dobré, eh, dobrý začátek a už teď eh, jejich znovu zvolení vítáme. Dostali jste také návrh zápisu z jednání z 21. listopadu. Pokud nebudou zneseny námitky, tak to vnímám tak, že text schvalujete. Dnes večer máme poměrně nabitý program. První bod, o kterém bychom měli hovořit, a budeme tomu věnovat asi půl hodiny, je e, to, že před týdnem jsme si opravdu výrazně oddechli během trialogu, e, který se měl vyjádřit k nové verzi návrhu rozpočtu na rok 2019, protože dohodovací řízení skončilo neúspěchem. Ten nový návrh byl předložen komisařem Ettingerem v pondělí 3. prosince našemu výboru. My jsme se s radou 4. sešli v trialogu a ten trialog se ukončil poměrně pozdě, i když ne až tak úplně pozdě, bylo tak nějak kolem půlnoci a e, umožnilo nám to provizorně se shodnout. 5. jsme to předložili koordinátorům, 7. potom koreperu, a korepeři e, se k tomu vyjádřili kladně a e, dřív, e, než se budou hlasovat pozměňovací návrhy ohledně stanoviska rady a další věci, tak bych navrhl, abychom Eh, Daniel eh, vyslechli, protože on skutečně eh, s Polem Rubikem a Jans Gajerem, stínovými zpravodaji, odvedl obrovský objem práce, zároveň také s politickými, komentát, politickými poradci a tak dále. Ten, a bylo to dobře, že to dohodovací řízení nedopadlo a že jsme tedy mohli dále pokračovat během toho trialogu 5. prosince. Pane eh, eh, hlavní zpravodaj, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji kolegyním a kolegům za to, že jsou zde. A začal bych tím, co eh, jste vlastně řekl v závěru svého úvodního slova. Není to úspěch eh, hlavního zpravodaje, je to úspěch všech zpravodajů za všechny eh, díly, za všechny agentury a také samozřejmě pro stínové zpravodaje. Je to úspěch, o kterém eh, bych s vámi rád hovořil i následně, ale je to úspěch celého Evropského parlamentu. E, podařilo se nám ho dosáhnout tvrdým bojem na úrovni našeho výboru a také na úrovni celého parlamentu, který dal výrazný a silný mandát e, třikrát v březnu, v červenci a e, pak následně ještě v těchto dnech. Takže skutečně se jedná o úspěch. Proč to říkám? No, je tomu především proto, že Evropský parlament eh, mnohokrát eh, prostřednictvím eh, hlavního zpravodaje a vyjednávacího týmu zdůrazňoval nutnost získat mnohem větší závazky do rozpočtu než to, co nám nabízela rada. Myslím konkrétně E, ten nástroj pro e, syrské uprchlíky v Turecku. E, tady šlo o to, že rada chtěla z rozpočtu Unie jednu miliardu odebrat na tento nástroj, aniž by se zeptala na stanovisko parlamentu. A to bylo pro nás naprosto nepřijatelné. Takže požádali jsme vyjednávací tým, eh, aby se vrátil k této eh, otázce o ne miliardy. Pokud tady tedy má být miliarda pro uprchlíky, tak zároveň také potřebujeme novou miliardu na ty hlavní položky, eh, které my tady v parlamentu obhajujeme a podařilo se nám prosadit náš cíl, náš záměr. Došlo k celé řadě jednání samozřejmě a e, propočítávání e, nákladů, takže se jedná o 943 e, milionů. A myslím si, že je to skutečně výborný výsledek, ale je tady vždycky ta odvrácená strana, obrácená strana mince a o tom musíme také hovořit jednoznačně a e, já to řeknu velice, e, velice, řekl bych, s pokorou. Ona je to totiž zároveň také prohra. Vzpomeňte si, v říjnu tak trochu nečekaně, Evropská komise se pokusila při vyjednání e, dostat do hry článek 15.3. Víte, že jsme o tom hovořili poměrně obšírně v posledních eh, týdnech o tom bodu 15.3 a eh, podařilo se nám nakonec se obhájit vzhledem k tomuto článku. Ovšem, bohužel, se nám nepodařilo zajistit to, aby tento článek byl aktivován, abychom jinými slovy měli možnost eh, použít nevyužité finanční prostředky a věnovat je, dejme tomu, na výzkum. Eh, byli jsme tak trochu, eh, jak my, tak rada, zahnáni do úzkých či eh, přistižení jako nepřipravení. Já to celé čtu následujícím způsobem. Podařilo se nám získat to, co jsme chtěli, co se týče investic pro naše občany a tak trochu jsme nechali pod stolem tu principiální otázku. Pane předsedo, vzpomeňte si, během prvního dohodovacího e, řízení jsme se rozhodli ta jednání ukončit, e, přerušit a myslím, že jsme udělali dobře. E, proč? Protože rada byla skutečně agresivní vůči nám. Ano, a my jsme prokázali, že Evropský parlament eh, dokáže obstát. Nezískali jsme vše, co jsme chtěli ohledně eh, těch základních principů, ale co se týče eh, té ekonomické stránky věci, tak tam jsme získali to, co jsme chtěli. Nemáme zas až tolik času, takže nechci teď znovu obšírně probírat vše, co bylo provedeno. Co se vás týče, tak jste byl velice, velice zdvořilý a vy všichni jste mě podpořili byli jste trpěliví a teď víte, jak to vypadá se závazky na nadcházející období. A teď jako zpravodaj bych vám rád řekl, že můžeme očekávat kladné hlasování. Samozřejmě bude zapotřebí respektovat politické, eh, politické pozice jedněch a druhých, ale myslím, že se můžeme eh, tady eh, jaksi důvodně domnívat, že to dobře dopadne a můžeme jít se styčenou hlavou, protože jsme skutečně udělali maximum pro to, abychom e, obhájili politické priority Evropského parlamentu, takže se můžeme e, obrátit k našim voličům s něčím, co je mnohem větším, e, obsáhlejším výsledkem, než jak jsme to viděli z kraje. A pokud byste chtěli, tak můžu samozřejmě věci probrat technicky eh, do detailů, ale myslím, že jsme trošičku unaveni tím posloucháním eh, o těch eh, údajích, o těch číslech a že to snad takhle stačí. Děkuji, pane zpravodaji. Ano, je dobře, že jsme tedy získali pozitivní výsledek a že naše stanovisko zaznělo a to je proto, že vyjednavací tým byl silný. A proč byl silný? Byl silný, protože byl jednotný. A teď dám slovo Paulu Rubikovi. Děkuji vám. Eh, děkuji také kolegovi Viotimu. On nám předložil řadu pozměňovacích návrhů a možností, které eh, konečném výsledku vedly eh, k pozitivním výsledkům a k úspěchu. Eh, Chtěl poděkovat panu předsedovi Artujemu, že byl trpělivý a dal nám čas na to, abychom dospěli k výsledku. Eh, také blahopřeji panu kolegovi Gajerovi, jehož práce byla v skutku optimální. U headingu 5 eh, jsme dosáhli 2,9%, u závazku jsme eh, dosáhli toho, že Authority for European Political Parties eh, zůstává bez změny, to znamená podle návrhu parlamentu, a že ta služební místa zůstávají vně v rámci gentlemanské dohody se nám to podařilo a e, e, pak jsme tady měli u e, jenom tedy jedno symbolické krácení prostředků v parlamentu. Jsem rád, že soudní dvůr dostává pět soudcovských míst a dostává více peněz na IT a mzdy. Dohromady je to téměř půl milionu eur. To je, myslím, solidný výsledek. A u Evropského eh, oddělení pro vnější činnost jsme dostali eh, další peníze, 1,4 eh, miliony na strategickou komunikaci a potom 4,2 milionů různých odměn, ty se zkrátily, poněvadž nebyly třeba. Také pokud se týče budov, tak ta opět byly poněkud redukovány ale ne u parlamentu. E, takže celkově jsem spokojen, protože my jsme hlavně chtěli dospět k výsledku pro rok 2019, je to volební rok, což není nikdy jednoduchý rok. No a já bych chtěl poděkovat všem vyjednavačům a všem, kteří nás podpořili, e, asistentům, našim zaměstnancům a tak dále. Myslím, že je důležité, abychom dokázali nebo ukázali jednotu a sílu a aby bylo vidět, že všechny politické strany tady táhnou za jeden pro vás. Ještě jednou srdečně děkuji. Merci d'avoir... Euh, děkuji za to, že jste našel eh, ta přesná slova, to výrazivo pro to, abyste přesvědčil rakouské předsednictví. A teď Jens Geyer. Děkuji, pane předsedo. Ano, i ode mě uslyšíte komplimenty. E, já myslím, že jsme spolupracovali velice dobře, velice týmově, celý výbor, celý e, dohodovací tým. A já myslím, že to už je taková nějaká tradice tady u nás. Šlo o zajímavý sociální proces, kdy tedy eh, v sporu eh, s radou se nám eh, podařilo tedy jít daleko za naše normální politické hranice a myslím, že to bylo dobře. Takže já se připojuji všeobecnému poděkování všem. Dobře, že jsme byli skutečně jednotní za výbor a naše frakce skutečně spolupracovaly skvěle. U agentur jsme zažili zajímavou situaci, poněvadž stalo se něco neobvyklého během vyjednávání. Pozice parlamentu eh, byla aspoň psychologicky blíže pozici radě než eh, pozici komise. A musím říct, že jsme si skutečně Eh, se radou velice dobře rozuměli v rámci toho, co je nezbytné a komise se držela spíše zpět. V případě eh, agentur to v podstatě bývá tak, že eh, pokud agentury mají více práce, tak musí dostat více peněz a komise nebyla vysloveně proti a nebyla moc ráda. Eh, každopádně eh, rozměr toho, parlament, eh, toho rozpočtu by neměl celkově narůst. Mezi agenturami došlo k určitým, určitým tedy přesunům a nám se tedy podařilo sjednotit se na jedné linii a sice krátili jsme tam, kde právní základ bude vznikat teprve v průběhu roku 2019 Prostě jsme řekli, že pokud nemáme právní základ a e, bude teprve vytvářena v průběhu roku 2019, to znamená, že e, teprve, že bude platit vlastně krátký, krátký čas jenom, tak to jsme skutečně vymeli. Podařilo se nám přidat na e, personál některým agenturám, to je hezké, ale eh, naopak eh, to, co máme v Joint Conclusions, eh, to znamená dosažení tedy těch 5%, 5% úspor, in úspory personálu, tak to se nepodařilo. Děkuji a teď dám slovo těm stínovým zpravodajům, kteří jsou přítomni a chtějí si slovo vzít. Pan Taran. Ptám se, zdali žádá o slovo, či nikoliv. A chce nám říct, co si o věci myslí on. Děkuji, pane předsedo. Já bych možná jenom vysvětlil, že jsem celý víkend zvažoval, jaké mám možnosti. Konsultoval jsem také sociální demokraty a křesťanské demokraty, dokonce i demokraty z ALDE a oni se rozhodli nevyužít tu, eh, tu nukleární možnost, takže nakonec tady nebudu předkládat žádné pozměňovací návrhy. Děkuji za tato moudrá slova, protože vy byste nás vlastně nutil vyjádřit se v hlasování proti článku 15.3, tak trochu byste ho jaksi spochybnil. Eh, takže díky, díky za to, že jste se svým rozhodnutím Eh, vyslovil a že jste nás eh, vlastně to před tímhle zachránil. Miriada, tento rozpočet vám vyhovuje? Já myslím, že nikdo nebude nikdy stoprocentně spokojený s jakýmkoliv rozpočtem. Chci poblahopřát autorům eh, a toho výsledku. Je to vlastně poprvé, co máme konkrétní položku pro obranu a pro nás pro všechny si myslíme, že klimatické změny představují e, existenciální hrozbu číslo jedna, ale věc je, jaká je. Každopádně děkuji zpravodajovi a celému týmu a k tomu už tedy dalšího nemám co dodat. Jste připravena pracovat v následujících dnech před Vánoci e, na nějakém novém dohodovacím řízení? No tak možná by mě možná někdo dokázal přesvědčit. Možná. No, každopádně e, tedy e, poklona před množstvím pozměňovacích návrhů, které jste předložila. A kdyby jeden z nich, jediný z nich e, měl být schválen, tak by ta dohoda, ke které jsme dospěli v trialogu, padla. Ale to já vás jenom tak trochu tady popichuju. Paní Gardia Zaval je další. Vamos eh, con la agenda muy cargada. Yo también quiero... No, děkuji, pane předsedo. Dnes máme opravdu nabitý program, takže já bych chtěla pouze pogratulovat celému týmu. A chci říci, že navzdory všech těch problémů, které jsme měli, je ta dohoda dobrá. Myslím si dokonce, že je snad nejlepší minimálně za poslední tři roky, pokud ne v celé historii našeho rozpočtového procesu. No, takže nám to volební eh, období končí krásně. Začali jsme neúspěchem dohodovacího řízení v roce 2014 a končíme eh, dalším neúspěchem při dohodovacím řízení, ale úspěchem v trialogu, což je uspokojivé. Kdo další by se chtěl vyjádřit? Dobře, takže u tohoto ukončíme. Chci poblahopřát všem aktérům, kteří přispěli k úspěchu a především eh, týmu sekretariátu rozpočtového výboru, eh, který skutečně pracoval úplně mimořádně a myslím, že si potlesk opravdu zaslouží. Je 20 hodin a my se začneme zabývat prvním hlasováním. Takže ta první eh, věc modifikace statutu Evropské eh, banky pro investiční rozvoj. Je to eh, vlastně věnováno Brexitu a odchodu Spojeného království. Paní Gardia Zabal tady vlastně Eh, jde eh, cestou implementace eh, jednoduchého řízení a paní Gardia Zabal nám řekne, co je třeba dělat v této věci. Děkuji za slovo, pane předsedo. No, to je takové hlasování, o které nikdo moc nestojí. Já jsem v podstatě zde se vlastně jedná o úpravu kapitálu kvůli odchodu eh, Spojeného království. Moc jsme vlastně nevěděli, jak to dopadne, ale jako vždy, tak jsme se s tím museli nějak vypořádat co nejlépe. A toto je v zásadě výsledek. Došlo tedy ke změně eh, v kapitálu. To znamená, počítáme s tím, že v budoucnu zřejmě Spojené království opustí Evropskou unii. Ještě chci říct, že už jsme mnohokrát říkali v tomto výboru to, že žádáme členské státy, aby jakmile Spojené království odejde z EIB, tak budeme zbývající členské státy žádat, aby kompenzovali tuto ztrátu. To znamená, že mají upsat eh, nový eh, základní kapitál této bance. Takže první část, to je tedy první část. E, pak je zde také správní rada, která má činit rozhodování, pokud by to mělo být tak, jak e, chceme, tak by, tak by tedy tam došlo k, dodání toho kapitálu, který e, tam nebude kvůli tomu, že odejde z Takže pokud nás vyzýváte, abychom se k tomu vyjádřili kladně, tak tomu takhle rozumím. A my se teď máme vyjádřit Poté, co jsme vyslechli ty, kteří se chtěli jádřit, teď už o slovo nikdo nežádá, dobře. Pan Ward, prosím. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já určitě nechci zde nějak otevírat zase diskusy a podrobně to všechno komentovat, tento návrh. Eh, pokud jsem to dobře pochopil, tak se zkrátka jedná pouze, pouze pokud Spojené království odejde z Evropské unie, ale nevím vlastně, jak bychom měli hlasovat v tomto případě. Já nechci, aby mé jméno se, eh, se vlastně objevilo v tom seznamu, když vlastně hlasujeme, jako kdyby Spojené království, jako kdyby už to bylo jisté, že vystoupí. Takže chtěl bych oficiálně říci, že tam pod to se, jak se nechci podepsat. Eh, dobře, bereme to na vědomí. Víme, že Spojené království může vyjádřit eh, Eh, stanovisko eh, do 29. března v tom smyslu, že chce zůstat v Unii a může to být také učiněno během toho přechodného období, což je uspokojivé a uklidňující, alespoň pro některé. Je to každopádně stanovisko, které dnes vyjádřil Evropský soud. Tak. A mohu to tedy brát eh, tak, a pan Vart se tedy nezúčastní, zdrží se ale ono to vlastně není žádné hlasování. Pokud nejsou námitky, tak to budu brát tak, že stanovisko, které nám navrhuje paní navrhovatelka, je naším výborem schváleno. Pan Taran. To... Chtěl jsem jenom říct, že tento návrh je velice dobrý. Já chci ukázat podporu. Pokud Spojené království um, odejde, tak stejně vlastně um, se, jak se pak budeme, jak se vlastně pak zdržíme toho hlasování. Dobře, takže tady jdeme cestou eh, naznačenou paní navrhovatelkou. Dobře. A teď se vyjádříme k návrhu rozpočtu na rok 2019. A budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích Eh, tak eh, jak se vztahují k návrhu rady potvrzeném mm, eh, koreperem. Je to tedy stanovisko, které odráží provizorní dohodu během trialogu a takže ti z vás, kteří chtějí, aby e, tento rozpočet, e, tento návrh rozpočet byl, rozpočtu byl schválen během tohoto týdne, tak bychom neměli hlasovat pro žádný z těch pozměňovacích návrhů. Je dohromady jich je 98, e, které byly předloženy a to jednou politickou frakcí. 11 <clears throat> pozměňovacích návrhů bylo také předloženo sekretariátu rozpočtového výboru, členy tohoto výboru máme e, excelovou tabulku, která představuje ten hlasovací seznam a já navrhuji, abychom en blok hlasovali o všech pozměňovacích návrzích a zpravodaj nám radí, abychom hlasovali proti e, těmto pozměňovacím návrhům, protože kdybychom hlasovali pro ně, tak dohoda e, by padla. Tak máme 10 minut Eh, <laughs> deset minut jsme jaksi napřed oproti eh, našemu eh, programu. A jsem teď trochu na pochybách. No dobře, takže co hlasování A blok? Paní Jado, nemáte s tím žádný problém? Ne. Pane předsedo, já bych navrhla, abychom eh, eh, přestali penalizovat eh, ty, kteří jsou přítomní. A měli bychom teď hlasovat. Dobře, děkuji. Takže předkládám k hlasování tento návrh, který je tímto schválen jednomyslně. Takže pokračujeme s dalšími hlasováními. V hlasování a blok ohledně 98 pozměňovacích návrhů, které předložila frakce QE. Takže, aby to bylo důstojné, tak bych navrhl, abyste teď využili svých hlasovacích karet a hlasovacího zařízení. Tímto otevírám hlasování. E, co se týče hlasování en bloc, ti, kteří jsou pro tyto pozměňovací návrhy, e, vyjádří tedy kladně a ti, kteří jsou proti, se vyjádří záporně a samozřejmě se můžete také zdržet hlasování. No tak, končím hlasování. Tyto pozměňovací návrhy odmítlo 18 poslankyň a poslanci, eh, tři se zdrželi a dva byli pro. Eh, takže tolik. Teď k návrhu usnesení. Pozměňovací návrh číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Budeme hlasovat elektronicky k pozměňovací návrh číslo 1. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Odmítnuto 13 hlasy proti 11 hlasům. Pozměňovací návrh číslo 2, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, odmítnuto. Trojka s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdržel se, schváleno. Šestka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Sedmička pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď eh, celý text, takto pozměněný, eh, jmenovité hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. Návrh je schválen 17 hlasy proti dvěma, pět se zdrželo hlasování. A teď se vyslovíme k návrhu ohledně mobilizace e, nástroje flexibility. Nejsou tu žádné pozměňovací návrhy, takže celý text jmenovité hlasování zahajuji hlasování. Všichni hlasovali, končím hlasování. Schváleno 20 hlasy proti dvěma, nikdo se nezdržel. Blahopřeji eh, zpravodajovi. Ne, dva se zdrželi, omlouvám se, říká předseda. Mobilizace Fondu Solidarity jde o eh, zálohy 2019, žádné pozměňovací návrhy, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 23 hlasů pro, jeden se zdržel, nikdo není proti. A teď Fond pro regionální rozvoj a kohezní fond. Máme tady ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 23. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 24 je stažena a teď 25. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Jednička, čtyřka a trojka e, mohou být hlasovány jednou. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Zkontrolujeme to elektronicky. Zahajuji hlasování elektronickou cestou. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno 16 hlasy proti 7, jeden se zdržel hlasování. 26, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto 27, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 2 a 5, které mohou být eh, schvalovány najednou. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 28, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. 29 pro, proti, zdržel se? Schváleno. 30 pro, proti, zdržel se? Není to úplně jednoznačné, budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 17 hlasy proti 8. Kompromis číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 2. Ne, opravuje se předseda. Pozměňovací návrh 21. Kdo je pro 21, kdo je proti? Kompromis jednička, číslo jedna už byl schválen a teďko je 21. Aha, tak to se ruší tím pádem. Omlouvám se, říká předseda. dvacítka. Ještě jedno. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Dvacítka pro? Ne, to vlastně padá, protože jedna dvacítka byla schválena. První část jedna dvacítky. Kdo je pro? První část pozměňovacího návrhu 21. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis dvě Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pětka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Sedmička pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Osmička pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměňovací návrh 50. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronickou cestou. 50. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 9, jeden se zdržel. 51, 54 a 122, e, tam e, můžou všichni hlasovat najednou pro, proti, zdržel se schváleno 52, pro, proti, zdržel se schváleno 53, pro, proti, zdržel se schváleno. Padesát pět pro, proti, zdržel se, schváleno. Padesát šest pro, proti, Není to úplně jednoznačné u té 650. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Schváleno 16 hlasy pro tu 10 a jeden se zdržel. Pozměňovací návrh 57 pro, proti, zdržel se, schváleno. 59 pro, proti, zdržel se, schváleno. 13 pro, proti, zdržel se, schváleno. 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. 15 pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 pro, proti, zdržel se, schváleno. 60 e, e, pro, proti, zdržel se, e, schváleno. Týká se příloh a bod úvodního ustanovení 10 pro, proti, zdržel se teď 18, eh, schváleno 19 pro, proti, zdržel se schváleno celý text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Schváleno 25 hlasy proti jednomu a jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajovi. A teď zpráva Jens Gejera ohledně e, agentur. Máme tady jedničku, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno, dvojka pro, proti, zdržel se schváleno. Čtyřka pro, proti, zdržel se schváleno. Pět pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis jedna pro, proti, zdržel se schváleno. Sedm pro, proti, zdržel se schváleno. Osmička pro, proti, zdržel se schváleno. Devět pro, proti, zdržel se schváleno. Deset pro, proti, zdržel se schváleno celý text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti jednomu, dva se zdrželi hlasování a blahopřejeme Jens Gejerovi. Návrh nařízení ohledně eh, ohledně eh, personálu na hranicích, eh, pobřežní stráže a pohraniční stráže. Eh, zpráva Jens Gejera 1, 2 a 3 můžeme prohlasovat na jednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování.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 14 pro, proti, zdržel se, schváleno. A přílohy 15, kdo je pro, proti, kontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto 15 hlasy proti 11, jeden se zdržel. Bod, body úvodního ustanovení sedmička s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, kde je proti, zdržel se schváleno devítka, to padá pod stůl, jedenáctka rovněž tak. A teď osmička, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Deset eh, pro, proti, zdržel se, schváleno. Celý text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 21 hlasy proti 5, jeden se zdržel. Blahopřeji zpravodajovi. A teď eh, ustanovení, společná ustanovení, co se týče Evropského fondu pro eh, regionální rozvoj, sociální fond a další celou sérii sérii fondů a eh, ohledně zprávy eh, Dolisana. Tady nebyly kompromisy, ale hlasování en blok a toto hlasování en blok bylo připraveno proto, abychom vyhověli požadavku na koherentnost. Takže pokud nemá nikdo žádnou námitku, eh, tak tedy eh, můžeme takto postupovat. Souhlasíte, abychom eh, těmi hlasováními en blok zajistili koherentnost textu, celistvost textu. Máme tady první blok, 26 38, 39, 40, 41, 66, 125, 191 a 31. E, 192 a 31. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 43. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 44. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 45. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zkontrolujeme elektronickou cestou. Ne, eh, ano, elektronickou opravuje se eh, předseda, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasy proti 9. To bylo 45, eh, teď 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 47 pro, proti, zdržel se, schváleno, 48 pro, proti, kdo se zdržel, není to jednoznačné, budeme hlasovat elektronickou cestou, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Takže zamítnuto 21 hlasy proti 5. Děkuji, že zdviháte ruce, prosím. 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 50 pro, Proti? Kdo se zdržel? Všechny ruce se nezvedly, takže to zkontrolujeme elektronickou cestou a já tímto zahajuji elektronické hlasování. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Zamítnuto 15 hlasy proti 10 a jeden se zdržel. A teď tady máme další blok 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63. A kdo je pro eh, tyto pozměňovací návrhy v tomto bloku? Pro, proti, zdržel se. <clears throat> Takže tento blok padá. Nebyl schválen. Pozměňovací návrh 62. Můžeme o něm hlasovat, protože 63 byla odmítnuta, takže 62 pro, proti, zdržel se schváleno. 64, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 68 a 69 Eh, společně, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 70, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 71, eh, kdo je pro, kdo je proti. Není to jednoznačné, takže elektronická cesta 71. Končím hlasování. Zamítnuto 13 hlasy, pardon, 15 hlasy, opravuje se předseda proti 13. No, bylo to těsné. 72, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Trojka pro, proti, schváleno. 73 pro, proti, zdržel se, schváleno. 74 pro, proti, zdržel se, schváleno. 75 padá, 76 pro, proti, zdržel se. Myslím, že je to schváleno, ale zkontrolujeme to. 76. Končím hlasování. Návrh je schválen 16 hlasy proti 12. A teď 77, eh, to padá pod stůl. 78 také, 79 rovněž a teď 80, Kdo je pro, Kdo je proti, kdo se zdržel, návrh je schválen, 81 pro, proti, zdržel se, schváleno, 82 padá, 83 pro, proti, zdržel se, schváleno, 84 pro, proti, zdržel se schváleno. 86, kdo je pro, kdo je proti, zkontrolujeme elektronicky, 86, zahajuji hlasování elektronickou cestou, končím hlasování, návrh je zamítnut, 18 hlasy proti 10. 87 pro, proti, zdržel se Zkontrolujeme elektronicky 87. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 15 hlasy proti 13. 88. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne všichni hlasovali, takže budete zase muset elektronicky. 88. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. 14 ku 14. Takže je to zamítnuto. 89. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 90 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 91 pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 92 pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 93 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 94 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme to elektronicky, 94, elektronické eh, hlasování, které tímto zahajuji. Končím hlasování. Schváleno 15 hlasy proti 13 hlasům. 95, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 96, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrolujeme elektronicky. 99 zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy proti 9. A teď je tady před náma e, zase 101, 100, 100, 102, 103, 104, 105, 106 a on blok, kde je pro, proti, zdržel se. Takže tyto návrhy byly zamítnuty. 107, kde je pro, kde je proti. Není to jasné. Takže elektronicky 107. Končím hlasování. Schváleno 18 hlasy proti 10. A další série 108, 109, 110, 111, 112, 113 a on blok, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 114, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 115. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 116. To šestnáctka je kompatibilní se 114 a 114 byla zamítnuta, takže 116, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 117 pro, proti, zdržel se, schváleno 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 119 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 120 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 121 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 122 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 123 pro, proti, zdržel se, schváleno. A teď 124, 125, 126, 129, pardon, 130, 131, 132. To může být hlasováno en bloc, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto 133, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 135, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 136, 137, 138, 139, 140 až do 147 a blok, kdo je pro, e, kdo e, je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 148 pro, proti, kdo se zdržel, ne všechny ruce se zvedly, takže prosím, elektronické 148, e, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zdá se, že nikoli. Ale teď končím hlasování. Návrh byl schválen 17 hlasy proti 10. 149, kde pro, kdo je proti? Není to jasné, některé ruce se nezvedají, takže 149 zahajuji hlasování elektronickou cestou. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Schváleno 19 hlasy proti 9. 150. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno 151. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 152. Pro? Proti? Zdržel se? Schváleno 153. Pro? proti, zdržel se zamítnuto, 154 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 155 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 156 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 157 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 158, eh, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 159 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 160 pro, proti, zdržel se. Není to jednoznačné, protože některé ruce se nezvedly ani pro, ani proti, takže teď elektronicky 160 zahajuji a hlasování. Končím hlasování. zamítnuto poměrně výrazně, ale prosím, někteří z vás zvlášť zvedejte ruce. Alespoň bychom nemuseli elektronicky hlasovat, kdybyste tak učinili pravidelně. A teď čtyřka. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 161 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 162 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pětka. Kdo je pro? kde proti, zdržel se, schváleno. 163 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 6 pro, proti, zdržel se, schváleno. 155 pro, proti, zdržel se, zamítnuto a teď 166 a 167 může být hlasováno najednou pro, proti, zdržel se, oba jsou schváleny. 167, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Pozměňovací návrh 168 a 8, o nich může být hlasováno najednou, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 169 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 170 pro, proti, zdržel se, schváleno. 9 pro, proti, zdržel se, schváleno. 10, pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 71, 72 mohou být eh, schvalovány najednou, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis jednička pro, proti, zdržel se schváleno. Pozměňovací návrh 175, eh, kde je pro, kde je proti, kdo se zdržel, schváleno. Třináctka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se. Eh, patnáctka schváleno jako čtrnáctka, šestnáctka pro, proti, schváleno sedmnáctka pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis dvě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Devatenáctka pro, proti, zdržel se, eh, schváleno. 21 pro, proti, zdržel se schváleno. 51 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 174 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 177 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 178 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 37. To padá pod stůl. 179 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 180 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 181 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 172 pro, proti, zdržel se. Není to úplně jednoznačné, takže, eh, pardon, 182 elektronickou cestou. Končím hlasování a velmi výrazně schváleno ale ono to při tom hlasování rukama není tak jednoznačné. A teď 183, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 184 pro, ne, to padá pod stůl. 185, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 20 pro, proti, zdržel se schváleno, 22 pro, proti, zdržel se schváleno, 186 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 187 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 24 pro, proti, zdržel se, schváleno. 188 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 25 pro, proti, zdržel se, schváleno. 189 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 26 pro, proti, zdržel se, schváleno. 191 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A teď eh, body úvodního ustanovení 28. Nejprve pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, takže 28. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 15 hlasy proti 14 hlasům. To byla 28. A teď kompromis číslo 3, kde pro? kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Čtyřka, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 32 pro, proti, zdržel se, schváleno. 34 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky 34. Elektronické hlasování je tímto zahájeno. Končím hlasování repoussé par 21 voix contre 8. Zamítnuto 21 hlasy proti 8. 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, e, zamítnuto. A teď celý text, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Všichni hlasovali? Zdá se, že ještě ne. Tady jeden nehlasoval. No, už nebudu čekat, končím hlasování. Schváleno 23 hlasy proti třem a dva se zdrželi. A chci také poblahopřát autorovi předlohy. Alors nous en venons maintenant à l'instrument de coopération externe. No, čeká nás další hlasování. Je to nástroj pro vnější spolupráci. Je to zpráva paní Kadria Sopal, 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 88. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. 89 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 12, kdo je pro? Ne, ne, ne, to mělo být 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2021, 2023, to je všechno unblock. Kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Teď jsou zde některé posměvací návrhy, které odpadají. 90, 91, 92, 89, 93, 94, 95, 97, 98, to všechno odpadá. Takže nyní kompromis A, kdo je pro, proti. Ověříme to, ověříme to elektronicky, ověřujeme kompromis A. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 14 pro, 12 proti. 25 a 65 jsou identické. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 26. Kdo je pro? Proti? Ověříme to. Ověříme to elektronicky 26. Končím hlasování. Hmm, není to schváleno. 13 pro, 13 proti, Ten se zdržel. Další zdrželi se. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 30, kdo je pro, proti. Ověříme, ověříme třicítku elektronicky. Hlasování je zahájeno. Hlasování je skončeno.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 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 35. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Mm, ověříme to elektronicky. Ověřujeme 35. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 eh, pro 14 proti. Stovka. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. 36 pro. Proti? Zdrželi se. Přijato. 67 a 68 a 69. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 bylo proti, 13 pro. 39, eh, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 102, kdo je pro, ne, ne, ne, to odpadá vlastně. 37, kdo je pro, proti, Drželi se, přijato. 38 pro, proti, Drželi se. Ověříme to, ověřujeme elektronicky 38. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Přijato. 14 pro, 12 proti. To byla 38. Teď 101. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme 101 elektronicky, prosím. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. 15 bylo proti a 12 pro. 40, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, ověříme elektronicky 41. Končím hlasování. Zamítnuto. 14 proti 13 pro. 42, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 43 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, přijato. 104 pro, proti, drželi se. Ověříme 104. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, 13 proti. 105, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 106, pro, proti, zdrželi se. Hlasujeme elektronicky, prosím, o 106. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Zamítnuto. 14 proti 12 pro, 107 kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 45 kdo je pro, proti. Není to bohužel úplně jasné. Takže ještě jednou 45 pro, proti, zdrželi se, přijato. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, přijato. 109 pro, proti, Hlasujeme elektronicky o 109. Končím hlasování. Zamítnuto 12 pro 14 proti. 47 pro proti zdrželi se. Přijato. Kompromis B. Pro proti zdrželi se. Přijato. 110, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 48 pro, proti, Zdrželi se, ano, no, ověříme to elektronicky, ověřujeme 48. Hmm. Končím hlasování. Zamítnuto 11 pro, 16 proti. 111 pro, proti. Drželi se. Ověříme to elektronicky, ověřujeme číslo 111. Končím hlasování. Zamítnuto. 12 pro, 15 proti. 112, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 49 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 113 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 114 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 30 respektive tedy z 50, omlouvá se pan předseda, pro, proti, zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 pro, proti, zdrželi se, přijato. 54 a 55 se hlasují společně, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 56 pro, proti, zdrželi se, přijato. 57 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 115 pro, proti, zamítnuto. 59 pro, proti, zdrželi se, přijato. A teď body odvodnění. 81 pro, proti, zdrželi se. Ověříme to, ověřujeme elektronicky 81. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12. Pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Ne všechny hlasy eh, ruce šly nahoru, takže jednička elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto 15 hlasy proti 13. A teď 82 pro, proti, zdržel se, elektronicky zkontrolujeme, 82. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12. Čtyřka, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím, že je to zamítnuto, ale zkontrolujeme to elektronicky. Čtyřku. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12. Šestka. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zkontrolujeme elektronicky. Šestku. Končím hlasování. Zamítnuto 15 hlasy proti 13. 84 pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky, 84. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12. Sedmička pro, proti, zdržel se, není to jasné. Cože? Myslíte si, že budeme mít stejné většiny u všech? Takže je to všechno odmítnuto, zamítnuto? Ne, budeme hlasovat eh, sedmička. Budeme hlasovat, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 11. 85 pro. Proti. Držel se. Zkontrolujeme elektronicky 85. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12, 8. pro, proti, myslím, že je to zamítnuto, 86 pro, proti, zamítnuto, dvojka pro, proti, držel se, schváleno, trojka pro, proti, držel se, myslím, že je to zamítnuto, 83 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pětka pro, proti, zdržel se, schváleno, 87 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, a kompromis B pro, pardon, C, omlouvá se předseda. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 62 s ústním pro, proti, zdržel se schváleno. Desítka pro, proti, zdržel se schváleno. 80 s ústním pozměňovacím pro, proti, zdržel se, zkontrolujeme elektronicky 80 s ústním pozměňovacím návrhem. Uzavírám hlasování. Zamítnuto 16 hlasy proti 12. 117 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 118 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A celý text jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 24 hlasy proti dvěma a dva se zdrželi. Blahopřeji Hajdře. A teď tady máme dohodu o partnerství v oblasti rybolovu mezi pobřežím slonoviny a Evropskou unii. A hlasujeme o celém textu. Takže nejprve první hlasování o dohodě jako takové. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A jedno hlasování o eh, absenci stanoviska. Omlouvám se. Pardon, o stanovisku paní Hautaly. Jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 26 hlasy proti jednomu a jeden se zdržel. Paní Hautale, blahopřeji. A teď je tady zpráva, stále se to týká rybolovu, o zpráva pana Fernandeze eh, mezi Unii, jde o eh, spolupráci mezi Marokem a Unii. Paní eh, Hautala, pardon, pan Fernandez. Takže teď pozměňovací návrh paní Hautaly, ten je zamítnut a budeme hlasovat o dohodě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A teď to stanovisko budeme schvalovat jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ne. Hlasovali všichni? Hlasování je tímto ukončené. Schváleno 23 hlasy proti třem a dva se zdrželi. Panu Fernandesovi blahopřeji. A teď sekce, či oddíl 3, žádný požadavek ohledně převodu pan Ashford k dalším oddílům rozpočtu eh, k roku 2018. Je tady, jsou tady čtyři žádosti o převod. Chcete nám k tomu něco říct, pane kolego? Děkuji. Všechny ty převody, eh, a z nich o žádném nemusíme hlasovat, to je Eh, dva pro Evropský eh, soudní dvůr, to je 681 tisíc euro mobilní zařízení pro určité eh, pracovníky. Došlo k určitým úsporám, pokud se týče odměn za práci, ale také ty původní úpravy byly menší, než jsme očekávali. Eh, ten druhý transfer to bylo eh, nějakých 9,7 milionů eur, eh, což by se mělo týkat stavebních nákladů a opět došlo k úspoře personálních nákladů a je to vlastně podobně jako v předchozím případě. Dále External Action Service, tedy zahraniční servis, žádala 12,5 milionu eur na novou budovu ve Washingtonu DC, která tam má být pořízena. A pak ještě takové menší transfery pro v podstatě bezpečnostní záležitosti. Eh, bylo ušetřeno tím, že de facto eh, výdaje byly menší, než se očekávalo, došlo také k odchodům do důchodů a tak dále. A poslední věc, eh, Evropský datový ombudsman eh, de facto ten, ty náklady na budovy byly vyšší než očekávané, poněvadž bylo třeba více Eh, zabezpečit budovu a došlo k úsporám eh, v přitlumočení, překladech, eh, IT a tak dále. A já opět i zde doporučuji, aby to bylo schváleno. Není třeba hlasovat. Děkuji, pane zpravodaji. A co stínoví zpravodajové? Chtěli se vyjádřit? Nikdo se nehlásí. Ano, prosím. Pan Dos Santos. Eh, Sr. Presidente, é só para dizer que estou de acordo com a... Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, já chci jenom říci, že souhlasím s tímto návrhem, s návrhem zpravodaje. Já jsem mm, tedy žádal o informace, moc jsem jich nedostal, ale i tak. Eh, v podstatě nejsem nespokojen do té míry na to, abych eh, na, proč tomu protestoval. Kdo další se hlásí o slovo? Vypadá to, že nikdo. Eh, zpravodaj také naznačil, že pokud nejsou námitky, takže můžeme brát tyto převody jako schváleny. Dobře, námitky nejsou, převody jsou schváleny. A teď Monika Holmejer Chci jí poblahopřát k jejímu znovuzvolení, protože bude hlavní zpravodajkou eh, pro třetí oddíl rozpočtu na rok 2020. A eh, také chci poblahopřát eh, kolegovi Mankovi, který bude zpravodajem u dalších oddílů. Takže to jsou nemovitosti a už jsme o tom také hovořili. Takže nejdříve jsme tedy získali kancelářskou budovu v Pretorii a sice stěhujeme se proto, že v naší současné budově nebyl eh, dostatečné bezpečnostní, eh, úroveň bezpečnosti a pokud se týče komunikace, okna, dveře a tak dále a eh, také bud, tu budovu naší delegace nelze oplotit separátně od ostatních budov této oblasti a navíc to ani není vhodná čtvrť. My jsme získali 21 různých nabídek. Nové budova byla vystavěna v letech 2004 a 5. E, má e, přes 2000 čtverečních e, metrů plochy z toho část bude tedy eh, evropské delegaci. Jižní Afrika eh, je zajímavá oblast, takže všichni se tam udržují vlastní ambasády, nicméně eh, stál nás to 2,9 milionů tento nákup a Eh, prostě bylo rozhodnuto pro. Já to nebudu natahovat, myslím si, že toto je nejlepší z předložených řešení. Pokud byste k tomu měli ještě další otázky, například komu ta budova patří, tak eh, eh, ty podklady jsou k dispozici, každý se na to může podívat a já bych navrhl, abychom to schválili. Voulez-vous nous présenter également le projet? Chcete nám eh, také představit návrh ohledně Azerbajdžánu? Azerbajdžán je úžasná země, poněvadž tam vlastník eh, dosavadní pronajaté budovy, eh, to je v našem případě 11. patro věžáku, kde se nachází také americké velvyslanectví a další mezinárodní instituce, finanční instituce a podobně tak eh, nám de facto toto pronajal na 1,80 let. To v, podsta- v podstatě není klasická nájemní smlouva, to je smlouva o užívání. My platíme 5 milionů a tak to můžeme zůstat 1,80 eh, let v této budově. My jsme v desátém roce a skutečně už teď se nám to vyplací. Eh, je tedy úžasné, že je to eh, takhle levné, že nám v podstatě eh, celé patro takto pronajal, no nevím. V podstatě je to ta nejlevnější verze, takže není co proti tomu namítat. Pokud bychom Eh, odešli dříve, pak bychom dostali zpátky eh, tu částku, která by odpovídala eh, té době, kterou jsme nevyužili. Takže vlastně těch 5 milionů, když zaplatíme teď, tak to mm, je bez rizika. Takže já bych taky navrhovala, abychom, abychom tomu tedy aby vyslovili souhlas, poněvadž nic slavnějšího není. Děkuji. Nějaké připomínky? Žádá někdo o slovo? Nikdo? Dobře. Takže budeme hlasovat jmenovitě. Nejprve ohledně Pretorie. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno 12 hlasy e, proti jednomu, dva se zdrželi. Druhé hlasování se týká Azerbajdžánu. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 14 hlasů pro, jeden proti, dva se zdrželi. Nic dalšího v oblasti nemovitostí nemáme. Monika Holmejer to potvrzuje. Žádná další sdělení v tomto nemáme. My v současné době eh, se snažíme zjistit, kdo je skutečně ten eh, hlavním hospodářským beneficientem za tím, eh, za tím budovou. V Moskvě máme jméno, které se ovšem skrývá za třemi firmami a opravdu nevíme, jestli je to skutečný příjemce. Takže já bych prosila, abychom v tomto případě to stále ještě sledovali, poněvadž to vypadá jako taková podivná konstrukce. Takže mě by skutečně zajímalo, kdo je ten beneficient, nikoli ten, kdo tam hraje roli šéfa na venek. Jsou to takové ty ruské panenky, ne? Limited. To je eh, SRO z Kypru a je zatím eh, jedna advokátní firma, dvě další firma a oficiálně člověk, který žije na Kypru, je tím beneficientem údajně, ale žádné dokumenty tady k tomu nejsou, což je velmi, velmi zajímavé. V podstatě budeme se ještě jednou zeptat. Protože když jsou to tři řetězec, tři firem a vždycky z toho vyjde ten samý člověk, ale vždycky je tam jenom ředitelem, čili zaměstnancem. A opravdu nevíme, komu, kdo, kdo z toho má vlastně užitek z těch výnosů. Eh Takže budeme vést řízení, vyšetřování a e, my vás v tomto podpoříme ve vaší žádosti velmi odhodlaně, protože není možné, aby Evropská e, unie prostřednictvím Evropského parlamentu na sebe e, vrhla jakési podezření z nějakého postupu, který by vedl k optimalizaci eh, fiskální a eh, my jsme proti takovýmto eh, krokům, takovýmto řízením a víme, že každý stát Evropské unie je modelovou zemí, co se týče integrity a respektování pravidel a transparentnosti. A toto říká pan Juncker. Pokud už nemáte žádné dotazy k bodu různé, tak eh, eh, to beru tak, že jsme probrali, co jsme měli na pořadu jednání a ještě chci připomenout, že na čtvrtek 13. Eh, prosince máme společné zasedání výboru rozpočtového a výboru pro rozpočtovou kontrolu, abychom E, se zabývali otázkami investování v Evropské unii. A co se týče zasedání rozpočtového výboru, tak e, to se bude konat v příštím roce, konkrétně 23. a 24. ledna 2019. Takže do konce roku už se naše formace rozpočtového výboru nesejde v tomto složení, a jelikož já osobně nebudu ve čtvrtek ráno přítomen, tak bych vám chtěl všem popřát skutečně veselé vánoční svátky a říct vám, že si opravdu zasloužíte e, tu e, pauzu, tu krátkou dovolenou. Tímto končím dnešní zasedání eh, rozpočtového výboru.